liebe kolleginnen und kollegen ich darf sie bitten platz zu nehmen. wir unterzeichnen jetzt das interinstitutionelle abkommen zwischen dem parlament dem rat und der kommission über die Nyní tedy přistoupíme k podepsání dohody mezi třemi. Já bych chtěl srdečně poděkovat ostatním institucím, zejména paní ministryni Elis Plašár, Děkuji vám, že jste dnes připravena zde se dostavit a podepsat a doufám, že to nezazní nesprávně. Chci rovněž poděkovat lucemburskému předsednictví eh, panu ministrovi Šmitovi, který se opravdu snažil. Pane Junkere, vám rovněž patří můj dík a rovněž panu místopředsedovi komise, panu Timmermansovi, který u těchto vyjednávání těmto vyjednáváním věnoval mnoho energie. Rovněž vím, kolika poslancům ležela tato problematika na srdci a myslím si, že jsme dosáhli opravdového milníku v interinstitucionálních vztazích. Tady pan eh, kolega Guy Verhofstadt si zaslouží obrovské mé díky a rovněž bych jej rád požádal, aby se účastnil aktu eh, podpisu a